Dobré odpoledne, prosím. Eh, posaďte se, abychom mohli začít dnešní schůzí. A dovolte, abych vás eh, přivítal eh, na, na zasedání výboru SEDE dnes odpoledne. A koná se dnes veřejné slyšení o e, dopadech finanční krize na e, vojenské rozpočty v EU a jaké jsou příležitosti pro to dát dohromady síly a zdroje. Jménem výboru bych chtěl přivítat naše řečníky a především e, bych rád, abychom se zaměřili na toto téma. Eh, byla zadána studie na toto téma a mm, naše zpráva z vlastní iniciativy se také tomuto tématu bude věnovat. S hospodářskou finanční krizi, která mm, měla takový negativní dopad na rozpočty, na obranu, tak musíme nalézt způsoby, jak zajistit eh, dostatečné tedy eh, lidské zdroje, vojenský materiál a to kolektivně buď v rámci EU, anebo v rámci NATO, tak abychom zajistili naši bezpečnost a abychom mohli chránit naše zájmy a hodnoty, pokud jsou ohroženy. V tomto ohledu Lisabonská smlouva stanoví několik nástrojů pro posílení naší obrané spolupráce. Nejvýznamnější je eh, stáva, eh, stálá struktura pro spolupráci, ale také je zde i posílená role Evropské obrané agentury, která má propagovat a podporovat eh, rozvoj E, evropské technologické e, vojenské základny. I smlouva se zmiňuje o naší zbrojařské politice v EU. Tato nová politika spolu s směrnicí o zakázkách v oblasti obrany a intrakomunitárních transferech by mělo všechno přispět k tomu, že se zachová autonomie EU v této oblasti a schopnost Unie e, brát na sebe úkoly ve světě. Prozatím Eh, musíme co nejefektivněji využívat naše stávající možnosti a to znamená především spojit se a eh, i eh, o tom hovořila Rada 23. května 2011. Tento přístup znamená celou řadu otazníků, pokud jde o suverenitu například. Já doufám, že to jsou témata, kterými se budeme v diskusi zabývat. Jeden ze způsobů, jak využít malé finanční zdroje způsobem efektivnějším, je právě mít společné programy, abychom ušetřili ve velkém. A nakonec musíme zjistit, zda existují nějaké nové zdroje, které by umožnily EU eh, i se vybavit některými eh, vojenskými prostředky, které potřebuje v rámci svých misí podle společné politiky a e, diskuze o finančním rámci již začaly v Evropské unii a neměli by zapomínat na potřeby společné obrané politiky. V tomto slyšení chceme zahájit veřejnou diskuzu, diskuzi na toto velice citlivé téma a já doufám, že na konci diskuze určitě budeme mít některé odpovědi když k dispozici. Diskuze je strukturovaná ve dvou panelech. První panel zde eh, je potěšením přivítat doktora Christiana Müllinga, který je výzkumný pracovník v Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně a je autorem také studie, kterou, eh, která byla zadána naším výborem. Potom doktor Reno Bele, který je eh, manažerem ekonomických studií EADS Paříže v Paříži. Naše diskuze v prvním bloku se zaměří na důsledky škrtů v rozpočtu v členských státech, a to především s ohledem na e, oblast obrany a vojenství a na to, e, kde hledat nové způsoby financování. Začneme s panem doktorem Mellingem. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám spustil svoji PowerPointovou prezentaci. Uh, Jak právě řekl předseda tohoto výboru, Německý ústav pro bezpečnost a obranu byl pověřen tím, aby připravil studie týkající se dopadu finanční krize na evropské obrané rozpočty. My jsme na ní pracovali několik měsíců a dnes bych chtěl využít této příležitosti, abych vám předložil hlavní závěry té studie a doporučení. Nejprve bych se chtěl zmínit o tom, že se souběžně v posledních dvou letech vyskytovaly dva velké problémy. Jednak je to problém vytváření kapacit a poté je to dopad finanční krize. Vytváření kapacit na evropské úrovni je možné rozdělit do tří přetrvávajících problémů. Na prvním místě je to rozvoj kapacit na evropské úrovni. Sice vznikají instituce, ale nejsou jim dávány žádné dodatečné zdroje. A dále je tady vývoj mimo Evropskou unii, kde ty věci nesouvisí, nebo to zbrojení nesouvisí ani tak s bezpečností, ale spíše s vývojem průmyslu. A jde tedy o to, jak ze všech těchto zdrojů institucí eh, vytvořit eh, koherentní eh, síť, protože pokud nebudeme tyto zdroje rozvíjet společně, nebudeme moci ani společně provozovat. To všechno samozřejmě probíhalo v posledních deseti letech, ale finanční krize v posledních dvou letech tento trend ještě prohloubila. Snažíme se tedy připravit na následující období škrtů. Dochází k radikálnímu snížení zdrojů a předpokládá se, že tento trend se bude projevovat v příštích 20 letech. Současné dopady a reakce v jednotlivých zemích se liší vzhledem k závažnosti a k politickým prioritám. Nicméně jsme také svědky toho, že členské státy zavádějí rozpočtové čtvrtě ve výši 30%, u těch malých 10 až 15%, u těch středně velkých až k 8% u těch největších. Takže ty největší země se snaží co nejvíce chránit obrané rozpočty před dopady finanční krize. Ale jak také nedávno poukázala Evropská komise, v příštích 20 letech bude potřeba vynaložit v Evropské unii 1% HDP pouze na obsluhu dluhu. A to znamená, že někdo, žádný členský stát nebude moci skrývat svůj obraný rozpočet. Členské státy v současnosti provádějí své obrané rozpočty jednotlivě, tedy je jich 27 celkem. Úroveň ambicí celé Evropské unie, jakož jednotlivých států, je sice neměná, ale prakticky to vede k různým specializacím. Jak vidíte zejména u Spojeného království, které snížilo své ambice, i Německo tak učinilo. Nizozemí sice oficiálně neoznámilo snížení svých ambicí, ale škrty eh, eh, personálu a zbraní to fakticky znamenají, takže to není pouze u těch malých a středně velkých zemí, ale i u těch větších. Podle nás tedy budou dále pokračovat dopady těchto škrtů, ale v současné době není nikdo schopen říci, eh, kde budou největší mezery v kapacitě. Náklady na lidské zdroje představují asi 50 obraných rozpočtů a ty se sniží velmi obtížně v oblasti výzbroje. Narůstá rozpor mezi těmi, kteří pomalu, ale přece jen modernizují svou výzbroj a těmi, kteří pouze škrtají výdaje na zbraně. Dále eh, existují rozpory mezi politikou vlády a strategiemi průmyslu škrty v obraných rozpočtech mohou vést k odložení nových, vývoje nových zbraní a dále jde členským státům o to, aby si udrželi svůj zbrojní průmysl. V oblasti provozu a údržby dochází k vyřazování staršího materiálu Nedávno například jsme se dozvěděli, že čím dál tím více vojáků se bude stahovat z mezinárodních misí, takže i tady dochází ke snižování závazků na mezinárodní úrovni. Jak říkal pan předseda, nám půjde o to, jak objevat prostor pro sdílení zdrojů. Těch iniciativ už několik, ale není, nejsou žádné nové. poslední době vznikla debata o různých bilaterálních, jakože multilaterálních iniciativách pro společný rozvoj kapacit. Nicméně až dosud není jasné, jestli je to první vlaštovka takového procesu, anebo jestli je to spíše eh, opačný trend. Můžeme tedy říci, že Těchto iniciativ je mnoho, co se týče počtu účastníků a jejich rozměru. Nová iniciativa je jedna, takzvaná genská iniciativa, ale i ta teď naráží na byrokratické problémy a v současné době jsou postoje členských států rozdílné. Je možné je rozdělit na tři skupiny, na aktivisty, kteří by rádi sdíleli své zdroje Potom jsou tady pesimisté, což je například Británie a Dánsko. A potom jsou tady ti, kteří specializovali své vojenské jednotky a kteří v tom budou i pokračovat. Co se týče vývoje v poslední době, těch eh, projektů na sdílení zdrojů eh, bylo asi 100 v Evropě. Zpravidla je to vedeno ze zdola bilaterálních je asi 20% a dvě třetiny celkového počtu projektů zahrnují pět a více členů. Což znamená, že tady není žádná iniciativa, která by zahrnovala všech 27 členských států. Ty větší projekty nefungují v rámci Evropské unie, ale v rámci NATO a vznikají skupiny, které se zaměřují na identifikované Eh, nedostatky. Eh, tolik jsem k tomu chtěl říct já, Tomáš Valášek eh, určitě mě bude chtít doplnit, protože k tomu už napsal jednu studii. Dovolte mi, abych tedy pohovořil o těch problémech, které, o kterých jsem hovořil na začátku, s tím, že se stýká několik problémů na úrovni Evropské unie. Členské státy Evropské unie pořád popírají že některé z těchto problémů existují, protože si nepřipouštějí dlouhodobé dopady rozpočtových škrtů a vzhledem k tomu ani nekoordinují své úsilí. Všichni škrtají a reformují na základě národních priorit. Vytváření kapacit, tady možná jsme v rozhodujícím okamžiku, ale příští směr je pořád ještě nejasný. Finanční krize nicméně odhalila neefektivnosti v obraném sektoru a urychlila rozpočtové škrty. Nicméně výsledkem je řada po sobě následujících jednotlivých škrtů, což by v dlouhodobém výhledu mohlo znamenat konec jakékoliv evropské obrané schopnosti. Mnozí už nebudou moci v budoucnosti přispívat k mezinárodním misím, a tím ztratí také možnost ovlivňovat společnou evropskou obranou politiku. Což například můžeme vidět i na příkladu Libie a v kontextu projevu Roberta Gatese, amerického ministra obrany, který prohlásil, že Spojené státy v budoucnosti eh, nebudou k dispozici pro Evropskou unii, až je bude potřebovat. A přitom Evropská unie není schopna bránit eh, nebo zasahovat oblasti, které jsou eh, vzdálené tisíc kilometrů. A finanční krize kromě toho tento trend ještě prohloubila. A v posledních týdnech vyšlo najevo, že už příliš času nezbývá na to, aby se něco změnilo. A proto také v této studii uvádíme doporučení které hovoří o tom, že je potřeba propojit dimenzi průmyslové politiky s dlouhodobou konsistentností, protože žádné krátkodobé řešení neexistuje. A proto se řek... proto je potřeba se zaměřit na následující kroky. Takže je potřeba si udělat přehled o současných eh, kapacitách a zamyslet se nad tím, do jaké míry tyto kapacity eh, odpovídají ambicím, které jsme si stanovili. Evropský parlament již udělal první krok v tom smyslu, že zadal tuto studii a teď je potřeba podívat se na dlouhodobé monitorování tohoto vývoje a připomenout členským státům, že mají závazky, které přislíbily a které jsou obsaženy také ve smlouvách. Na straně institucí je potřeba posílit Evropskou agenturu pro obranu a posílit její mandát, protože je potřeba propojit všechny ty oblasti politiky, které souvisejí se obraným sektorem. Nicméně jednotlivá ministerstva členských států o to moc velký zájem nemají mezi prvními kroky by eh, mohlo být eh, zvýšení pravomocí v oblasti certifikace a předkládání zpráv na evropské úrovni a také, aby ministři financí měli svou roli, což je podle mě eh, vhodné v obdobě v době rozpočtových škrtů. Dále se to týká zdrojů. Je potřeba více využívat společných investičních projektů a také zkoumat relevantnost eh, vlivu NATO. Na stránce kapacit si myslíme, že je potřeba posílit eh, regionální skupiny, ne jako bojovou sílu, ale jako eh, sílu pro transformace, jako určitou laboratoř pro experimentování. Je potřeba rozšířit Eh, rozměr těchto skupin a dobu rotace a potom využívat jejich zdroje pro eh, výměnu zkušeností se sdílení zdrojů. Dále potřeba identifikovat eh, poučení z těchto projektů, které byly provedeny v posledních letech u jednotlivých členských zemích. A na závěr Eh, to se týká výzbroje, bychom byli rádi, kdyby byl navržen hlavní cíl do roku 2030 v oblasti brojního průmyslu, kde bychom identifikovali silné a slabé stránky evropské průmyslové báze v této oblasti, snažit se koordinovat průmyslovou politiku a priority a harmonizovat dlouhodobě pořizování, no cykly pořizování tohoto vojenského materiálu. Eh, děkuji vám a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit eh, francouzsky. Myslím si, že to bude lepší, než kdybych mrzačil angličtinu. Hovořit po předchozím řečníku eh, nebude jednoduché, ale já se spíše budu orientovat do rozpočtového hlediska a eh, budu eh, hovořit o tématu, které je na webových stránkách Eurodefense. Cílem je posoudit používání finančních prostředků na účely obrany. A je to spíše taková univerzitní perspektiva, ale také hledisko EADS. Můžeme si všimnout, že existuje velké znepokojení, protože tři velké země, které představují 60 vojenských e, výdajů a 80 dalších e, výdajů, e, se pustily do škrtů. Dá se říci, že to samozřejmě vyplývá z krize a dopadu krize na veřejné eh, finance. Eh, Velká Británie za čtyři roky o 8% snížila vojenské výdaje, to znamená, že to nebude již na 2% HDP. Ve Francii se hovoří o snížení eh, o 3,5 miliard do roku 2013 a počítá se tedy také se snížením cílů, které byly obsaženy již v plánu na rok 2009 až 2014. V Německu o 8,3 miliardy eh, bude snížen rozpočet roku 2014. Jak vidíte, to jsou opravdu velké škrty a má to tři důvody. I když obrana je velkou položkou v rozpočtu evropských zemí, eh, můžeme říci, že celkově je to přece jen relativně nízký objem, když to srovnáme se Spojenými státy. Eh, Spojené státy to je 4 HDP, dokonce i více vzhledem k operacím v Iráku a v Afganistánu, i když to klesá. A zatímco EU má zhruba 1,7 HDP příslušných zemí. E, tady jsou dvě otázky. Jednak e, jsme tak trochu černým pasažérem e, oproti Spojeným státům, nebo druhá otázka, co to přesně znamená pro vojenské výdaje? Můžeme říci, že tady není lineární uvažování o obraných výdajích Vzhledem můžeme hovořit o jednak objemu investic a jednak o použitelných silách a můžeme mít obavy, že i přesto, že eh, investice jsou velké, přeci je tady velice malá kapacita evropských zemí eh, použití eh, těchto vojenských sil. Musíme si uvědomit, že Eh, vojenské rozpočty a především investice v tomto rozpočtu stagnovaly za posledních 15 let. Eh, to se ocitáme v situaci, kdy i když eh, nominálně vojenský rozpočet ročte, tak přece jen z hlediska reálných objemů stagnuje. Náklady na zařízení stále rostou. Zařízení jsou stále dražší a dražší. A ekonomické studie ukazují, že náklady na zařízení roste o 5 až 7 ročně. To znamená, že když rozpočet eh, se vyvíjí podle inflace v konstantních cenách, eh, pak eh, kupní síla vlastně stále klesá když vidíme náklady na vybavení a zařízení, tak tady vidíme víceméně konstantní tendenci kolem 20 miliard eur u Spojeného království, 8 miliard Německo, 5 miliard Itálie, 3 miliardy Španělsko a jen Francie trošičku se v posledních letech vymyká z tohoto průměru. Do roku 2003 to bylo 12 miliard eur a e, pak se to zvýšilo až na 16 miliard eur v posledních letech, když e, Eh, vidíme ovšem ohlašované náklady, tak přece jen vlastně eh, se dá říci, že eh, obrané výdaje klesly. Eh, také je tady stále větší a větší tlak na snižování veřejných financí, veřejných výdajů. Jak víte, v zemích OECD eh, veřejný deficit velmi narostl v období eh, do roku 2007. To bylo v průměru 2,2 HDP a vzrostlo to pak na téměř 8 v roce 2009. A i když oblast eurozóny neměla stejný Eh, efekt je to 6,3% kolem roku 2010 a přitom evropské země oproti jiným zemím eh, mají mnohem menší manevrovací prostor vzhledem k tomu, že mají pravidla eh, rozpočtového chování a pravidla zvládání dluhu. Aby se obnovila rovnováha a vrátili bychom se k původním ukazatelům, máme tady určitý tlak, který eh, vede k země ke snaze vytvořit určitý eh, přebytek. Eh, dopad snižování výdajů bude mít určitě velice velký dopad, zejména když se podíváme na statistiky veřejného dluhu z hlediska HDP. Vlastně se to zvýšilo o 10 až 30 to eh, bude ovšem zapotřebí rozhodně nějakým způsobem snížit, abychom se vrátili na přijatelné ukazatele. A za třetí, a hovořil o tom již pan kolega Merling, současná situace ukazuje, že jsme dosáhli limitu v oblasti obraných výdajů. Když se podíváme na eh, kapacity rozmístění a zásahu například v Líbii, vidíme velice jasně, že bez americké podpory bychom nemohli zaintervenovat. Uvedu jeden jediný příklad. Když se podíváme na použití eh, raket americkými vojsky, tak si uvědomíme, že vě- všechny rakety, které vystřelila americká armáda eh, za jeden týden, představují eh, celý jeden velký raketový program jedné evropské země třeba ve Francii. Veškeré, veškerá kapacita je 200 raket na lodích, na letadlových lodích. Eh, my jsme vlastně uchovali celé programy a celé kapacity, ale na tak nízké úrovni, že vlastně můžeme hovořit spíše o eh, ukázkových vzorcích než o skutečných kapacitách. A to je nebezpečné, protože máme iluzi určité kapacity, eh, zásahové síly, ale ve skutečnosti, jestliže po jednom týdnu je třeba již operace ukončit, pak jaká je vlastně síla takové kapacity? Samozřejmě můžeme Eh, tady uvést takovéto příklady výdajů i kapacit. Snižování eh, výdajů povede k tomu, že všechny neprogramované eh, výdaje budou nemožné. A to je také velice nebezpečné, zejména v oblasti obrany, ale také kapacity zásahu. Máme tady rozvírající se nůžky. Já jsem hovořil o těch 5 až 7 procentech, o kterých narůstá stále cena zařízení a vybavení v hlavních programech. A vidíme tady skutečně rozvírající se nůžky. Jednak tady jsou prostředky, které zůstávají prakticky na konstantní úrovni a na druhé straně narůstá eh, cena eh, a zařízení, takže vlastně to znamená, že není možné ho pořizovat ve stejné množství když budou pokračovat rozpočtové tendence tak, jak se projevují v roce 90. letech, pak by vlastně eh, v roce 2030 Pentagon mohl koupit pouze jedno jediné bojové letadlo. To by bylo opravdu škoda, kdyby se toto potvrdilo v Evropě. Několik otázek z toho vyplývá. Za prvé, je rozumné mít eh, přístup k takovémuto snižování výřejných výdajů? Eh, měli bychom volit spíše výdaje na obranu nebo jiné výdaje? To si můžeme klást tuto otázku tváří v tvář eh, mnoha zemím, ale můžeme říci, že vlastně škrty se týkají všech ministerstev v našich evropských zemích, i když tady nejsou stejné prostředky a nejsou tady stejné účely. Když pomyslíme na obranu, tak to je hlavní ministerstvo, které vlastně investuje kapitálově. A proto je tady velice důležitý cíl. Za druhé, je eh, třeba eh, zvládat eh, obrané výdaje uvnitř obraného rozpočtu a tady se můžeme zase obávat historie. Když se podíváme na konec studené války, vidíme, že v Evropě zůstaly ty sociální výdaje na obranu, to znamená na lidské zdroje. A hodně se snížily výdaje na investice. První věc, kde se šetřilo, byla munice, výzkum, vývoj, a mm, další investice. Když se podíváme na USA, tak eh, tam se snižovaly všechny rozpočty, ale eh, mm, dvakrát méně se snižoval výzkum a vývoj než celkový eh, rozpočet. Možná, že je to tady prostě otázka, jak se rozhodneme, v které části budeme snižovat výdaje. Třetí otázka. Je tady určitá prahová hodnota, kterou musíme brát v úvahu vzhledem k technologickému vývoji. Eh, tady eh, můžeme říci, že za danou technologií je tady určitý eh, trh, který pouze zajistí udržitelný vývoj. A mm, pakliže tento práh překračuje rozměr jedné země, co z toho vyplývá? Víme, že jsme se pokusili programy spolupráce eh, obejít tento problém, ale uvědomujeme si, že ten práh je již v některých oblastech dosažen. Eh, v některých oblastech prostě už ten práh překračuje jednu konkrétní zemi. Jak řekl pan Melink, krize nevytvořila problémy, krize pouze odhalila problémy, které tady již byly. Postupná eroze eh, výdajů na obranu, což eh, původně maskoval vývoj v měnové oblasti, teď ovšem je to zcela markantní a bude nutné eh, činit určitá rozhodnutí. Tady jsou určitá dvě možné cesty. Řekněme horizontální a vertikální osa. První osa bere v úvahu právě to, ten práh a snaží se brát v úvahu objem eh, prostředků. Efektivnost Eh, obrany není lineární oproti eh, výdajům. Když se nížíme trošku vojenské výdaje, může to mít eh, schodový efekt. I když stále ještě vynakládáme hodně peněz, pak můžeme říci, že kapacita klesá mnohem více než objem prostředků. To vidíme zcela jasně v oblasti kapacit investic do nových programů či do rozmístitelnosti prostředků. Jestliže například není možné, aby se e, uvaž, uživil jeden konkrétní subjekt, je třeba změnit objem trhu. Pan Melling hovořil o tom, že je třeba dát dohromady e, prostředky, sdílet tyto prostředky, abychom měli dobrou, e, dobrou dimenzi daného subjektu. Můžeme tedy uvažovat o spojení několika eh, zemích, které se spojí, aby obstály v eh, konkurenci. Monopol tady rozhodně není zase příliš eh, jednoznačně návodem k účinnosti. V Evropě bychom si měli uchovat kapacitu, výrobní kapacitu, aby Evropa mohla se rozhodovat a jednat i sama za sebe. Druhá dimenze je spíše v krátkodobém výhledu, při hlubším zamyšlení, hovořit o horizontální ose a uvažovat o vztahu mezi státem a průmyslem. Dnes máme průmyslový model, který se Eh, opírá především o zavádění nových programů. Po konci určitého programu se spustí nový program a ten nový program eh, prostě udrží aktivitu eh, výzkumných ústavů a udrží v aktivitě všechny tyto sektory a spustí se prostě rozvoj další generace po ukončení předchozí generace programu. Teď jsme ovšem už dospěli ke konci. E, vyčerpali jsme už tuto možnost. Vzhledem k tomu, že už tuto logiku nemůžeme dále použít, můžeme si klást otázku. Neměli bychom reorganizovat vztahy mezi státem a průmyslem, použít e, fáze aktivity systému, aby se uchovaly Eh, schopnosti a případně i spojit kapacity v několika zemích, vytvořit eh, programy spolupráce na straně eh, poptávky, což by vedlo k témuž na straně nabídky. V obou případech by došlo ke sdílení a to by se netýkalo jenom programu spolupráce, ale také spolupráce mezi průmysly. To je velice zajímavá cesta a bylo by zajímavé jít ještě trošku dále a e, podívat se, jak můžeme e, spojit e, prostředky, i když není třeba přímo stejný program. Vývoj rozpočtu ukazuje, že je zapotřebí strukturálních změn, že to vyžaduje hospodářská krize. Ovšem za podmínky, že aktéři jsou jak na straně nabídky, tak poptávky schopni eh, se do toho zapojit. A já na závěr už jen řeknu, že eh, obraný průmysl eh, funguje na bázi partnerského vztahu mezi státem a průmyslu. A bylo by zajímavé nyní uvažovat o tom, jak toto partnerství v rámci nového rozpočtového programu pozměnit. Děkuji. <coughs> Thank you very much. Děkuji. Nyní máme asi půl hodinu na diskuzi po těchto dvou prvních přednáškách. A začne paní Gomez. Thank you. Oh, thank you. Děkuji, že eh, jste tady mezi námi a že jste nám řekli věci, které ne, že bychom nevěděli, ale je hm, důležité, aby to bylo tady nahlas vyřčeno, poněvadž víme velice dobře, že neplníme cíle vzhledem i k ekonomické krizi a je to ještě horší právě. A pokud eh, eh, eh, bychom chtěli takový symbolický příklad našeho selhání, tak to je Libie, protože tam byly splněny všechny podmínky, všechny požadavky pro to, aby Evropa začala tam prosazovat příslušné usnesení OSN a Evropa se rozhodla, že nikoliv a že to postoupí tu a e, v tom případě, mm, ale samozřejmě američané měli pocit, že to je na Evropě, že to je především evropský úkol. A i to přes fakt, že tento parlament od samého počátku apeloval na to, abychom vyslali naší misi především pro účely toho eh, embarga na zbraně, tak jak o tom rozhodla Rada bezpečnosti OSN. Problém je, že teď nemáme dostatečné prostředky vzhledem hospodářské krizi, ale mm, my ani eh, zde tedy eh, nemáme dostatek příležitostí, kde by Evropa se mohla eh, angažovat. A i eh, možná, že eh, i tedy američané také hrají v tom svou roli, proč tedy Evropa není tak zapojená a třeba když jsme, když si pamatujeme na projev pana Buše v Bukurešti, kde zdůraznil, že ano, Evropa by se měla více zapojit do toho transatlantického úsilí v oblasti obrany, ale potom ty signály z Ameriky byly velice rozporuplné a možná to vysvětluje, proč Evropa nedělala, co měla. Já bych se chtěla zeptat. A skutečně mě to velice zneklidňuje třeba země jako moje země Portugalsko. My máme některé významné eh, vojenské kapacity, prostředky vzhledem k naší historii, historii a my asi o to přijdeme, tedy přijde o to Portugalsko a potažmo Evropa, pokud se s tím neudělá nic, pokud nebudeme eh, společně eh, pracovat na společných vojenských kapacitách. Já se chci zeptat za prvé. Je hrozné, že Evropa nevymítila korupci v oblasti zakázek v obraně. Proč? To je důvod, proč taky nemáme peníze a proč naši občané nechtějí eh, platit za vojenský materiál v dobách ekonomické krize, protože nic jsme neudělali s korupcí eh, v těchto vojenských kontraktech, aspoň v mé zemi. A to není, není jenom portugalská <laughs> korupce, to je portugalsko-německá, portugalsko americká a tak dále. Takže jsme nebojovali dostatečně s korupcí a to je jeden z důvodů, proč nemáme peníze a proč občané eh, eh, nechtějí dávat své peníze na vojenství. A za druhé, my jste porovnali eh, naše obrané úsilí s tím, co dělají Spojené státy, ale neměli bychom se porovnat s Státy BRIC a mm, spíše s nimi tedy e, a není zde riziko, že evropská technika nakonec e, spadne e, Číňanům, že, se to, že to odkoupí všechno Číňané, tu evropskou technologii a takže teď Lisabonská smlouva vytvoření té Evropské služby pro vnější činnost a mm, vytvoření funkce vysoké mm, e, představitelky pro zahraniční věci a obrana. No, v čem je něco nového teď? Nás velice rozčililo, že zde je vůbec těžké e, přesvědčit, bylo těžké přesvědčit členské státy, aby šli do operace do mise v Libii a některé země k tomu byly velice laxní, jako Německo, ale bylo to také kvůli tomu, že e, jiné země tedy nechtějí vynakládat peníze na to. A já se ptám, e, e, jako roli v tom hraje tedy ta naše diplomacie, zahraniční politika, třeba tedy v oblasti obrany a větší spolupráce v oblasti obrany. A potom náš průmysl, obraný průmysl. Jak eh, zvrátit ten zneklidňující trend, který je směrem dolů? Jak přesvědčit vlády členských států, že obraný průmysl může přispět k růstu a může vytvářet pracovní místa v Evropě? Mr. Gal. Ano, pane Gal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také oběma přednášejícím. I já bych se chtěl použít ten libyský příklad. Podle mě to velmi jasně dokazuje, eh, jaké, jaký měl být náš úkol. A Američané na začátku byli zdrženliví a teprve poté do toho vstoupili robustněji ale ukázalo to, eh, že bez nich se neobejdeme. Chci se zeptat vás, eh, zástupců akademického prostředí nebo brojního průmyslu, kde vidíte hlavní příčiny pro tuto zdrženlivost. Je to, vychází to z té nejvyšší politické úrovně, nebo to souvisí se strukturou myšlení, Eh, vojenských představitelů, kteří možná ještě pořád eh, uplatňují vzorce myšleník z minulosti, anebo to celé vychází z průmyslu, který má strach z užší spolupráce, kdyby mělo dojít eh, k propojení zbrojních strategií, protože by to omezilo jejich vliv na ty národní ministerstva obrany a že by to pro ně bylo příliš nepřehledné a příliš nové prostředí. A nebo je to vždy kus ze všeho, politika, průmysl i e, to vojenské myšlení, které vede k té zdrženlivosti, e, ke spolupráci. Také, myslíte si také, že bychom se měli poučit z toho libyského příkladu, například co uh, budeme dělat příště, až američané řeknou, že se něčeho nebudou účastnit. Tak jestli mm, to povede k nějakému zvýšení našich kapacit, nebo jestli by to měla předcházet nějaká evropská debata, nebo jestli to vůbec nemá smysl, uh, tedy jestli je to úplně beznadějné. Tolik tedy k mým otázkám. A ještě mám jednu poslední. Jak hodnotíte přístupy ke spolupráci, které naopak máme a které jsou známé? A jak hodnotíte ten projekt EU Military Staff, ten vojenský štáb Evropské unie, který eh, inicioval asi 300 projektů společných? Myslíte si, že lze očekávat, že dojde i k provádění těch projektů, které teď byly identifikovány? Thank you. Děkuji. Pan Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat panelistů eh, o tom, Eh, jaký je, jak bys eh, odkud by se mělo vzít to sdílení, eh, sdílení úsilí, protože to je spojeno s politickou integrací. Vlastně mm, znamenalo by to donutit ty evropské armády, aby se spojily v jednu. Vy jste zmínil ty bitevní různé skupiny, bojovné skupiny a já mám otázku. Není to další Šumanův mm, mm, plán, obraný plán, který by vlastně e, donutil všechny ty vojenské jednotky a letadla a vojáky a lodě a chtělo by, chtěl by je dát tady dohromady. Skutečně má jít o toto? Děkuji, e, pan Sak. E, ehm, děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za to, že mluvím polsky. Děkuji, děkuji za velice zajímavé přednášky. Ano. Opět jsme si při nich uvědomili některá smutná fakta, která nám potvrdila určité věci. Ještě před pár hodinami na internetu vím, že eh, jeden britský admirál tam eh, řekl, že za tři měsíce asi Velká Británie ztratí možnost se aktivně podílet na misi v Libii, eh, poněvadž jejich finanční zdroje dojdou a tady nebudou mít další operativní možnosti, ty budou nulové vidíte, tak velká země s tak enormním rozpočtem, tedy rozpočtem na obranu, jako tedy Velká Británie. A to je vlastně jenom příklad toho, o čem byste také mluvili a co my říkáme několik měsíců. Jsme si vědomi tohoto eh, eh, velkého, té velké disproporce mezi výdaji v USA a výdaji v Evropské unii. Já mm, většinou s vámi zcela souhlasím a to, že situace není zrovna růžová. Ptám se, jak vidíte možnosti eh, vyřešit tuto situaci, poněvadž například eh, musíme zapomenout <laughs> na to, co se děje ještě teď, tedy E, na to musíme zapomenout na kompetence národních parlamentů. A náro... protože národní parlamenty mají v kompetenci třeba zvyšovat výdaje na obranu, ale to nenastane, protože e, všichni jsou postiženi krizí a ani zde není politická vůle e, zvyšovat radikálně výdaje na obranu. Já také i tom, co jste řekli, jsem vycítil takovou určitou myšlenku a to je jít cestou racionalizace výdajů, to znamená spojit se v určitých aktivitách a také i jsem zaznamenal eh, určitou citlivou kritiku v tom smyslu, že máme velký počet projektů v Evropské unii, které jsou spíše v takové symbolické reziduální fázi. A otázka je tedy, zdali bychom neměli se nějak více specializovat a e, to znamená upustit od určitých těchto programů a koncentrovat se, zaměřit se na to, co je podle nás nejdůležitější. Děkuji, pan předseda. Děkuji. Někdo jiný? Takže prosím, pane Mojlingu máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové. Otázky mm, týkající se toho dalšího bloku, tak ty vypustím a začnu s otázkami paní Gomez. Ano, korupce, to je jedno téma, ale není to téma nejdůležitější je to součást eh, eh, celé škály různých problémů, ale eh, neříkám, že bychom se neměli tomu věnovat, to ne, ale abych navázal na to, jak při, přispívá průmysl obrany růstu. Když se podíváte na čísla a když se budete snažit změřit význam Eh, průmyslu obrany eh, ve smyslu HDP, tak to není vůbec relevantní. To je jedno. Není třeba, aby obrany průmysl přispíval k blahobytu, ale k bezpečnosti, aby přispíval. A to je něco, co eh, je třeba zlepšovat. A možná také i to propojit s tím, co říká pan Gále když se zeptáte, kdo profituje z průmyslu e, obrany a e, z těch zakázek, eh, no, tak samozřejmě tady existují e, velké koalice politiků a průmyslu a tak dále, ale je těžké říci, nějak generalizovat, kdo z toho profituje. A až na, samozřejmě jsou zde určité excesy, výjimečné případy. A teď pokud jde o Lisabonskou smlouvu a ten eh, úřad eh, eh vysoké hm, eh, představitelky, no to možná by bylo třeba se zeptat jí. A ona by to asi viděla jinak, protože ona, doufujeme, eh, tu svoji agendu zná a zvládá velice dobře. A, no a já to vidím jenom z pohledu z Berlína. A po naučení z Libie. Hmm, o tom se hodně teď mluví. Spojené státy již nechtějí nám pomáhat eh, a, eh, a Evropa není schopna vést eh, určité mise, ani vojensky, ani politicky, takže v zásadě jsme v situaci, o které se již píše 30 let, kdy eh, eh, vždycky se opakuje stejná otázka a to je otázka obrany Evropy. Zdali jsme schopni eh, vůbec se bránit, ne tedy tisíce, tisíce tedy kilometrů za našimi hranicemi, ale hned blízko za našimi hranicemi. A otázka a odpověď je jasná. Nejsme hm, schopni tedy tak to mocně zasáhnout asi na to nemáme. A pokud jde o racionalizaci prostředků, spojování těch prostředků a v čem je hlavní problém? Jakmile vy necháte takové iniciativy na obrané iniciativy, kdy to jsou jenom úředníci, kteří vyplňují u formuláře a když máte eh, třeba 300 různých aktivit, no tak to je obrovský objem a e, tady, co chybí, je ten leadership, to politické vedení a jasná politická vůle. Ano, budeme podporovat jasně tuto iniciativu a tuto prosadíme a to se zatím neděje. Je na to několik důvodů, já je tady nebudu rozebírat, ale dokud nebudeme mít jasné politické vedení, kteří Mm, jasně toto budou deklarovat, eh, jako třeba bývalý ministr obrany Gutenberg v Německu, mm, mm, který eh, vlastně eh, se postavil tedy za iniciativy, tak pokud nebudou takový jasní politici činitele, tak to bude pouhá byrokracie a pan Kempel. Takže to, ta racionalizace prostředků, to není nic nového to je, máme již dlouhou tradici té racionalizace. A, mm, dos, a Spojené království je docela vpředu eh, s integrací těchto ozbrojených sil, a, ale ještě je třeba mm, mm, se ponaučit a zanalizovat toto, eh, jak Evropa by mohla eh, se inspirovat těmito integrovanými silami. Takže tady nejde o to eh, ze 27 armád vytvořit jednu, to ne. Ale příklad jasný, třeba Libie. Je to vidím jasně, že nikdo individuálně nemůže podnikat žádné operace. A eh, protože jednotlivé individuální členské státy nemohou eh, sami zajistit svoji bezpečnost a ani Evropa to není schopná učinit. A to je něco, co mě děsí. Tady nejde o nový Schumannův plán a nikdo z politických úrovní nikoho do toho nenutí, to ne a e, e, ani e, evropská bezpečnostní politika není tím hnacím motolem integrace, to ne, tady ty naše ambice byly dost nízké a na pana Líska já eh, částečně souhlasím, možná eh, ta specializace není tím klíčem, aspoň to ne, jak to probíhá teď, protože všichni se specializují na to, co je nejlevnější. Ne, tady musí jít o koordinaci. A až do posud vlastně eh, to je tak, že ministři obrany spolu o tom nejednají. A to je přece pošetilé. Děkuji. Merci, Děkuji. Myslím, že máte pravdu, paní Gomez, eh, když nás porovnáváte eh, se Spojenými státy, protože to není vždy vhodné. Není možné porovnávat evropské výdaje s výdajemi Spojených států, protože eh, v Evropské unii jsou to výdaje států a ne unie jako takové. Takže potřeba to mít na paměti, že když se to vydělí 27. A porovnání s jinými zeměmi by mohlo být zajímavé, například pokud porovnáme středně velkou zemi, jako je Francie, nebo Německo v oblasti obrany se Spojenými státy, tak eh, to není úplně relevantní, ale například porovnání s, eh, například s Izraelem nebo s Jižní Koreou by mohlo být relevantnější. Několik otázek se týkalo efektivnosti výdajů a koordinování. Když se podíváme na ekonomické analýzy spojenectví nebo propojování jaké výhody to má. Když se podíváme na sdílení prostředků a jejich míru, která může být mizivá v porovnání s těmi celkovými výdaji, tak vidíme, proč Evropská unie nešla dál. Možná, že tato teorie by nám eh, umožnila pochopit výhody ke spolupráci ale je také možné eh, zachovat eh, autonomnost ty pobídky neexistují a za druhé nejsou tady žádné omezení. Když se podíváme na eh, regionální nebo mezinárodní výhody a když se existuje nějaká agentura, která se začne koordinovat úsilí, tak to nevede k pozitivním výsledku. Například to je ten efekt černého pasažéra nebo velkého hráče, který se snaží minimalizovat své vlastní úsilí, takže to účinné rozhodně není. A když se dostáváme k dopadu na zbrojní průmysl, na pracovní místa a tak dále, tak je potřeba zohlednit eh, úspory z rozsahu. V roce 2004 dva akademici z Izraele vypracovali studii, která o tom hovoří. A v podstatě říkají, že je úplně jedno, jestli naložíte příliš málo, anebo vůbec nic. Pokud ty náklady na vstup jsou příliš vysoké, tak se možná ani nepodaří se držet trendu. To je jedna poznámka. Druhá poznámka jde o systém podpory inovací. Jestli vůbec eh, zbrojní průmysl je schopný eh, inovace, které tady vzniknou, převádět do civilního sektoru. Tím, tím se také minimalizuje eh, další násobení těchto, těchto, těchto výhod. A k tomu, co říkal pan Campbell, pokud jde o mm, evropské mise, tak eh, pokud je nutné provádět, tak to možná vede k myšlence federalizace, protože vznikají nepředvídané náklady na takové mise, a další problém je v tom, že pokud máme rozpočet na evropské úrovni, tak odpadá ta, ty pobídky k úsporám. Už to nepovede k optimalizaci nákladů na národní úrovni. A obecně, pane Lísku, vystává také otázka politických ambicí, protože eh, obrané výdaje se odvějí od politických ambicí. Já jsem hovořil s panem Sapelským říkal, že Spojené státy vynakládají 5 HDP na obranu, zatímco v Evropské unii jsou to 2 ale je to otázka volby. Například v době korejské války Spojené státy vynakládají 10% a společnost to přijímala. V Evropě eh, je to volba a potom Evropa nemůže vstupovat do Eh, koncertu mocností. Ať už to je obraný rozpočet nebo mezinárodní mise, tak nehovoříme pouze o ekonomickém nebo rozpočtovém aspektu, jde také o politické ambice. Potom ty podmínky sdílení prostředků jsou také důležité. Kdyby všichni chtěli dělat stejnou věc, tak to nebude účinné. Evropská agentura pro obranu, to už několik říká, došlo k násobení různých zbrojních projektů, což je nepochopitelné z ekonomického hlediska. A možná, že za to může zbrojní průmysl, který si eh, chrání své trhy, chrání si přístup eh, nebo to, co čeho dosáhl. Ale pokud eh, státy, jednotlivé státy, nebudou chtít změnit způsob eh, fungování? Protože samotná spolupráce to nespůsobí, ale je to způsob, jakým je ta spolupráce řízena na politické úrovni. Když se podíváme například na rok 90, nákup letadel, kdy eh, větší objednávky by byly účinnější, protože eh, by možno, bylo možné dosáhnout úspor. A to bylo jednoznačně politické rozhodnutí. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k druhému panelu. Máme tady brigádního generála Joe Kelmonta, který je z eh, Královského institutu Egmont pro mezinárodní vztahy z Bruselu. Potom tady máme pana Tomáše Valaška, ředitele eh, pro zahraniční politiku obranu z Centra pro evropskou eh, reformu z Londýna a potom je tady Graham Muir, který má na starosti plánování politiky z Evropské obrané agentury. Budeme hovořit o příležitostech pro sdílení ve vojenské oblasti, co bychom měli považovat za priority a jaké jsou politické obtíže spojené s tímto procesem. Například eh, v oblasti svrchovanosti a sdílení eh, průmyslových projektů. Nejprve pan Kalmont. Děkuji vám, pane předsedo. Příležitosti pro sdílení Eh, jsou eh, mnohé. Já bych se s vámi chtěl podělit o šest myšlenek, které se týkají tohoto tématu a přitom dodržet těch deset minut, které jsem dostal k dispozici. Nejprve jde o to, že otázka nebo sdílení rozhodně nic nového. Už eh, více než 60 let některé naše české státy takové projekty provádějí. Dnes se klade důraz zejména na regionální spolupráci, což je oprávněné, má to své výhody. Ale pořád je tady potenciál iniciovat nové regionální projekty anebo zvýšit úroveň ambicí u některých regionálních projektů. Ale nemyslím si, že bychom měli rozdělit Evropu do ostrůvků regionální spolupráce. Měli bychom spíše přemýšlet o nějaké celoevropské síti pro, pro spolupráci. hovořím eh, na základě vlastních zkušeností že jde spíše o to, jak sdílet prostředky v určitých konkrétních oblastech, například zbrojních systémech. Ty oboustrané výhody, kterých tady lze dosáhnout, se týkají navýšení účinnosti a efektivnosti, které by byly mnohem větší v tomto případě. A kromě toho existuje možnost Eh, propojování prostředků nebo sdílení prostředků většího počtu zemí, jak větších, tak i menších. To je tedy první myšlenka. Regionální ano, ale jde také o sdílení v případě konkrétních oblastí a témat. A druhé téma, o kterém se chtěl zmínit, se týká toho eh, právě svrchovanosti, o tom, že ta svrchovanost je tím nějakým způsobem ohrožena, ale já si myslím o pravý opak. Například v případě Nizozemska, odkud pocházím já, nebo Belgie, my jsme zřídili eh, společné, eh, společnou centrálu pro eh, naše námořnictvo, což je poměrně dalekosáhlý krok. Nicméně autonomní plánování pořád probíhá na úrovni obou států, takže tady žádné ohrožení svrchovanosti nenastává. A dále bych se chtěl zmínit o různých satelitních eh, programech, které v Evropě existují. Například Belgie se účastní všech. A podělí se asi 6 až 10 celkových nákladů. A v důsledku toho naše země má eh, vliv na to, kam jsou namířeny ty eh, satelity a mohou také požadovat snímky z určitých oblastí. Díky svému příspěvku. Možná, že to neodpovídá úplně tomu příspěvku, ale bez toho příspěvku jako takového bychom neměli vůbec vliv. Takže by naše svrchovanost byla neexistující. Svrchovanost je eh, vliv, který máte na rozhodnutí ostatních a na dosažení výsledků. A podle mě je sdílení vhodný nástroj pro dosažení právě tohoto cíle, takže je to pravý opak eh, ohrožení svrchovanosti. Jde o to, jak jim to sdílení je řízeno. Třetí téma se týká omezení pro sdílení. Víme, že u sdílení eh, se eh, podílíte o něco, co už všichni mají. Například v roce 2003 byl hlavní cíl Evropské unie identifikovat eh, nedostatky ve strategické oblasti a všechno stílení, které probíhalo od roku 2001 až dosud, eh, nepřekonalo ty strategické nedostatky, které byly identifikovány. Takže se nic zásadně nezměnilo. Pořád eh, vykazujeme pět charakteristických rysů v oblasti evropských kapacit. Za prvé, Máme více mužů eh, a žen v uniformách než Spojené státy. Za druhé, jsme pořád eh, na druhém místě eh, ve světě. Za třetí, máme hodně specifických vojenských schopností, které jsou přebytečné. Za čtvrté, máme mezery a zejména na, to je na strategické úrovni, a tady se nic nezměnilo, ale já jsem optimistou a to mě přivádí k pátému bodu, což je velmi zajímavá věc. Naše ta nadbytečnost je větší než ty mezery nebo nedostatky, které máme, takže s tím lze něco dělat. A moje eh, sdělení je následující. To sdílení, o kterém hovoříme, je první krok k širšímu programu, k ambicioznějšímu programu, který by byl trvalejší a strukturovanější a který by také zahrnoval obrané plánování a který by se zaměřoval na odstraňování těch strategických eh, mezer. A když budeme mít trvalejší a strukturovanější spolupráci tak jedním z kritérií bude muset být posílení národní svrchovanosti. A tím se vracím k těm eh, svým původním eh, tématům. Za čtvrté, eh, musíme zajistit, aby takzvaný genský duch nebo genská atmosféra Eh, zůstala naživu a aby nebylo zneužívání sdílení k tomu, aby se něco dělo pouze tak na okraji a jinak se nic závažnějšího nezmění. Což by bylo jednoduché, když se zaměříme na sekundární otázky nebo témata, které v minulosti byly velmi obtížné. A já mám pocit, že tím směrem se to právě ubírá. A proto eh, musíme dbát na to, abychom to udrželi při životě, aby první krok, na kterém teď pracujeme, byl eh, výrazný. Protože pokud nedojde k nějakému výraznému posunu eh, nyní, tak žádný, žádné další kroky následovat nebudou a ten přístup nebude integrovanější. A v podstatě to odumře jako v minulosti mnohokrát eh, podobné iniciativy. To je tolik moje varování. Myslím si, že v případě sdílení se musíme zaměřit na takové projekty, které svádějí dohromady země, které dobrovolně očekávají, že to bude mít dopad na jejich eh, plánování. Mohu vás příklad. Jde o integraci belgického a nizozemského námořnictva, ale nikdo Belgie Belgii ani v Nizozemsku nevytváří plány na další pořizování eh, materiálu pro to námořnictvo bez toho, aby konzultoval druhou stranu. Takže to má dopad na obrané plánování a je to čistě dobrovolné. Tolik tedy k tomu eh, příkladu sdílení Eh, které bychom měli uplatňovat. Otázka je, jestli to je možné, jestli existují nějaké příklady. Pro mě to bylo jednoduché podobné příklady najít, protože jsou uvedeny ve velmi dobré zprávě, která byla přijata tímto parlamentem 11. května. Jsou tam změny dvě iniciativy. Ta první se týkala vytvoření Centra pro fúze které eh, by se zaměřilo na holistický přístup k zvládání krizí. Crisis Management Board se nazývá eh, tato struktura a za druhá, druhá iniciativa Tady jde o sdílení a vylepší využívání prostředků na evropské úrovni v tom prvním projektu. Pokud by to, to bude skutečněno, to bude znamenat, že členské státy dostanou jasný vzkaz od Evropské unie, zatímco ta druhá iniciativa je jasným příkladem pragmatického řešení vyplývajícího z předchozích zkušeností a povede to k oboustranným výhodám nejenom pro instituce, ale i pro členské státy. A za další eh, je potřeba zeptat, jestli to všechno je dosažitelné. A já si myslím, že ano, máme k tomu několik eh, Eh, ukazatelů. Eh, jednak jsme v době úspor. Já si myslím, že by to mělo pomoci. A dále je potřeba argumentovat veřejným míněním, které se může lišit eh, v našich zemích, ale myslím si, že obecně se říci, že naši občané jsou proto, aby Evropa udělala něco pořádného. Veřejné mínění se také staví kriticky k určitým věcem a naprosto oprávněně. Už jsme třikrát eh, byli eh, v kritické situaci. Jednou to bylo v té době jugoslávské krize, potom to bylo v době Iráku a dnes to je Libie. Třikrát eh, by mělo stačit ke probuzení a další věc, která, kterou jsme už slyšeli několikrát v posledních dnech, a zase je to vzkaz, který nám přichází ze Spojených států a je to naprosto jasné. Eh, udělejte si pořádek v Evropské unii a udělejte něco s vašimi vojenskými kapacitami. Jedna věc je tedy jasná. Je teď naprosto jasné, a to úplně všem, stejně jako vždy v minulosti, že ne, že neexistuje žádná konkurence mezi společnou eh, obranou politikou a NATO. Právě naopak. V některých zemích narůstá tendence eh, odkazovat všechny ty strategické eh, řešení nebo strategické otázky na vyšší úroveň a nezabývat se tím na národní úrovni ale já si myslím, že v evropských institucích zrůstá ochota jednat strategicky. A vidím to hlavně v Evropském parlamentu a jsem tomu velmi rád. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. A nyní prosím pan Valášek. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové podvýboru, děkuji vám, že mi dáváte možnost hovořit. A já bych eh, chtěl eh, hovořit, eh, také vlastně reagovat na otázky, které tady považili dva poslanci. A také budu hovořit trošku podrobněji o otázce korupce, což je otázka, na kterou se ptala paní Komes. Budu vycházet z této studie, která byla zveřejněna v květnu. Zhruba před rokem eh, ministr zahraničí Holandska eh, žádal o několik příkladů toho sdílení a proč některé uspěly a některé nikoli. Eh, důvoda, důvod této žádosti byl zcela jednoduchý. Je tady samozřejmě hospodářské zdůvodnění a je tady také otázka různých nákupů, kdy bylo, byla snaha o společné zakázky a některé neuspěly Strukturální sdílení, to znamená vytváření společných jednotek, fúze, infrastruktury, to zůstává Eh, velice eh, těžké 1,6 milionů mužů a žen eh, v uniformě, ale pouze 95 vlastně zařízení patří jednotlivým státům a nikoli NATO nebo nějakým společným jednotkám a stejně tak společné jednotky jsou vzácné jako sibirský tygr. Takže proč to všechno? Jsou tady samozřejmě politické překážky pro takovouto sdílení. Země se obávají určitých přesahů, obávají se, že když budou sdílet jednotky, pak tady druhé státy budou tlačit, aby se účastnili některých eh, akcí v zahraničí, které nebudou chtít. A také se země bojí, že to eh, třeba nebude zvratitelný proces, bojí se, že nebude možné již couvnout, že jejich partneři je budou blokovat, eh, budou blokovat zase případy, kdy oni budou chtít využít sdílené jednotky. Prostě mají tady celé celou řadu důvodů, proč země chtějí eh, mít eh, samostatné rozhodování. Bude to rozhodně velice složité. Celá řada eh, zemí ovšem celkem postupovaly velmi úspěšně. Tady uvedl pan kolega Kolmont užitečný nebo mm, úspěšný příklad Nizozemská a Belgie. Proč to někdy funguje a někdy ne? V minulých letech jsem také hovořil s desítkami s desítkou eh, ministrů obrany, jejich poradců a s dalšími o jejich minulých eh, zkušenostech. Na základě těchto rozhovorů jsem Eh, vyvodil určité eh, závěry, určité eh, zkušenosti z minulých případů. To je samozřejmě všechno v této studii, ale já některé zajímavé věci uvedu a pět poznámek bych především chtěl zdůraznit, které samozřejmě nejsou vytesány do kamene. Neznamená to, že prostě vždycky je nutně, nutně budou úspěšně fungovat ve všech případech, ale je tady pět zajímavých případů za prvé, velice důležitá podmínka pro úspěch je, eh, aby existoval partner s podobnou strategickou kulturou, se stejným odhodláním být globálním nebo lokálním hráčem. A například francouzi a Němci nepoužili společnou jednotku v Afganistánu, protože měli velice odlišné eh, přístupy eh, a podmínky pro rozmístění. Německý ministr například tady velice váhal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 Eh, samozřejmě Němci by si z toho mohli vyvodit další závěr. Sdílení je velice ehm, dobré, ale eh, mělo by podléhat určitým podmínkám. Eh, tedy tam, kde země mají společnou tužbu být například globálním hráčem. Německo se může například orientovat na sdílení takových složek, které nemohou být rozmístěny v zahraničí, například školicí střediska nebo podobné případy tam, kde asi se ukazuje, že Němci Německo by skutečně se mohlo eh, nasměrovat. Dále druhá podmínka. Eh, partner musí být partnerem, kterému důvěřujete. To je, eh, to je poznatek, který je velice důležitý, když chcete použít aktiva, které jsou, která jsou důležitá pro obranu vašeho území. Musíte být dvojnásob jistí, že partner, kterého jste si vybrali, Eh, tady bude eh, sdílet s vámi eh, stejnou představu. Dále otázka solidarity. Tady například skandinávské země mají důvěru a vědí, že mohou spolupracovat i ve velmi citlivých otázkách. Myslíme si, že samozřejmě je tady otázka toho, Eh, vytváření určitých regionů, které sdílejí daleko více solidaritu, eh, důvěru a které umožňují takové sdílení aktivit. Třetí věc, sdílení je velice eh, dobré, když jsou tady rovné podmínky pro jednotlivé podniky. To je důležité, protože když dochází k integraci, tak Samozřejmě jde o celý ten řetěz, zásobovací řetěz. Znamená to, že některé podniky dost smlouvu dostanou a jiné nedostanou. A tady takovéto sdílení ehm, pak znamená, že je třeba, aby se zisky i eh, ztráty rozmístily velmi spravedlivě mezi partnery aby tady bylo, byla spokojenost s tímto, spokojenost s tímto Eh, sdílením například mezi Francií a Velkou Británií. Je to složité, protože Francie je daleko protek- eh, protekcionářtější eh, pro své podniky. Je tady také otázka, zda by britské podniky například na tom takovémto spojení ztratili nebo ne. Další, čtvrtá poznámka je otázka jasně formulovaných záměrů. To je velmi důležité. Pan Campbell tady hovořil o různých důvodech, které vedou země k tomu, že chtějí sdílet je tady na, samozřejmě eh, některé spíše z důvodu ušetření, jiné protože by chtěli skutečně vytvořit eh, společné síly, nebo eh, například přitáhnout některé země více do, k Evropě, například Bulharsko, Makedonie a podobně. Také snaha překonat určité nepřátelství a vytvořit vazby mezi dříve nepřátelsky Ehm, zaměřenými zeměmi. Je tady prostě celá řada důvodů a ty mohou vést k různým eh, závěrům. Můžete se soustředit například na vytváření společných brigád, chcete ušetřit peníze, chcete Eh, například spojit spíše udržba, údržby eh, vojenského zařízení a podobně, vytvářet partnerství s dalšími. Tady je zcela jasně nutno říci, co je záměrem a co je účelem takového eh, sdílení, protože když toto neučiníte, bude velice těžké zvládnout problémy, které by se pak objevily v pozdější fázi. Za páté, nízká korupce usnadňuje sdílení. Tady, paní Gomezová, máte pravdu. Bylo to také řečeno, když vláda vytváří určité jednotky, tak chce, aby tady se s tím spojily i určité veřejné zakázky. Ale pak bude třeba ovšem samozřejmě sdílet i rozhodování, i ty, i ty veřejné zakázky s dalšími, jestliže ovšem Eh, jsou eh, vedoucí představitelé skorumpovaní a chtějí získat také prospěch pro sebe, pak to určitě má obrovské dopady na dalšího partnera, který eh, by se cítil poškozen. Pane předsedo, to jsou tedy některé, některá poučení, které mohu vyvodit z celé této tématiky, ale kdybyste si přečetli samozřejmě tuto studii, dozvěděli byste si daleko více příkladů, podrobností a podobně. Eh, dovolte, abych ještě vyvodil určité poučení eh, do budoucna z historie a formuloval případně i určitá doporučení pro evropskou politiku. Nejdůležitější závěr do budoucna je, že je tady celá řada faktorů, které jsou zapotřebí pro úspěšné sdílení Eh, je tady strukturální integrace, vytváření společných jednotek, tak tady to asi bude spíše výjimečné než eh, příliš eh, četné. Budu to probíhat také pouze v některých částech Evropy a ne nutně zeměpisně propojených. Jak už jsem říkal, musí tady být stejný přístup k průmyslu, stejná strategická kultura, stejné postoje. Eh, k otázkám solidarity a důvěry. Asi nenajdete příliš mnoho zemí, které budou ve všech těchto aspektech zcela eh, podobné. Spíše než se soustředit na jedno obrané jádro, spíše bude asi dobré eh, vytvářet celou řadu různých ostrovů spolupráce. A já tady mm, myslím, že nezdílím zcela názor pana kolegy Koelmonta, i když samozřejmě jejich eh, centrum bylo velice užitečné pro vypracování mé studie. Eh, takové regionální ostrovy spolupráce, které ostatně již eh, existují, jsou velice důležité. Například Francie, Británie, jeden ostrov, Benelux, druhý ostrov. Češi, Slováci také se stále přibližují k Eh, ke spolupráci. Skandinávské země vytvářejí další takový ostrov a pravděpodobně také jižní země mohou být asi dalším příkladem takovéto spolupráce. Velice důležitá poznámka v tomto směru je, že eh, protože bude zřejmě docházet eh, k dalším takovým sdílením, je zajímavé vzít v úvahu geografický aspekt. Další otázka. Jaké kapacity budou sdíleny v těchto ostrovech spolupráce? S kým budou provádět takovéto sdílení? Když se vlády zaměří na na eh, eh, sdílení eh, sil asi se daleko více budou zaměřovat na otázky, kdy takové společné kapacity použít, když se budou zaměřovat na rozmístitelné jednotky já z toho vyvozuji závěr, že země se eh, mohou zaměřit na školy, školící střediska, údržbářské eh, složky. To jsou služby, které nebudou rozmístěny v zahraničí, nebudou poslány eh, do války. Tady bude daleko jednodušší vytvářet integraci. E, čtvrté poučení. Určitě e, tyto ostrovy spolupráce budou vypadat odlišně, nebudou totožné, budou se lišit jednotlivé regiony, budou brát v úvahu různé e, strategie, například Eh, Němci mají eh, špatné zkušenosti se sdílením eh, kapacit, které jsou rozmístěvány v zahraničí. Asi se zaměří na jiné věci. Zase Francie například se bude určitě zaměřovat na jiné aspekty, jako například už to probíhá v oblasti raket, bude jednodušší asi integrovat infrastrukturu do budoucna. Česká republika a Slovensko, eh, které již jednají o takovémto sdílení, budou potřebovat ještě určitý čas, aby si zvolili oblasti spolupráce, které pro ně budou nejvhodnější. Eh, na severu vlády Eh, již formulovali zásady partnerství a formulovali také zásady eh, spolupráce, se budou asi orientovat na strukturální eh, sdílení a budou možná vytvářet i společné jednotky. Další poznámka. Eh, vláda by se neměla snažit vytvářet eh, stejné, stejnorodé eh, útvary. Prostě ty jednotlivé ostrovy spolupráce budou odlišné, budou potřebovat odlišné rozpočty, budou mít odlišné struktury, odlišné kapacity a bude bezesporu nutné počítat i s národními jednotkami, které bude možné rozmístit v operacích zahraničí. A stále je tady důležité zdůrazňovat solidaritu a důvěru. Eh, bez toho, bez zesporu, bude mnohem menší eh, možnost volby. Bylo by možné propást vhodné okamžiky. A eh, poslední obecná poslední obecný závěr, než budu hovořit specificky o EU. Diskuse o sdílení musí také od začátku zahnout jako partnera průmysl. Jestliže budou podniky nechány mimo tyto diskuse, bude velice složité v celém tomto procesu pokročit. Budou provádět i určitý lobbying proti uh, sdílení, protože se budou obávat, že by to bylo pro ně nevýhodné a že to pro ně bude znamenat ztráty. Naopak podniky, které budou zapojeny zapojeny do těchto diskusí, tak budou daleko lepší oporou pro své vlády, pro záměry sdílení. Na závěr, pane předsedo, dovolte, abych formuloval specifická doporučení pro EU v mém vystoupení. Já zdůrazňuji možná více členské státy než celou EU. To je proto, Eh, že tady bez zesporu úloha EU bude trošičku omezenější než úloha eh, členských států, protože členské státy se tady opírají o svoji um, eh, suverenitu. Nicméně tady celá řada užitečných věcí, které EU udělat může. Čtyři různé kategorie. Vytvářet podněty, odstraňovat podmínky, překážky a vytváření dobrých podmínek. Například odstraňovat neznalost věcí. To je velice velká překážka překážka. EU eh, e tady může pomoci. Eh, e AD například mělo nedávno jednu iniciativu pro takové sdílení, kde docházelo k systematickému Eh, vytváření, eh, zkoumání eh, podmínek, ve kterých bylo sdílení úspěšné a naopak případů, kdy došlo k neúspěchu vytváření strategii, šíření těchto informací v rámci celé EU. A tady je také možná vytvořit určité, určitý college, ve kterém by se právě šířily všechny tyto poznatky a znalosti. Já myslím, že Jde o to vytvářet stálou spolupráci a doufáme časem i celou integraci. Nejdříve se začalo na bázi 6 měsíců a polská vláda tady měla zcela oprávněně možnost navrhnout, že například každé tři roky by se postupovalo se stejným partnerem. Víme, že tady jsou velice dobří partneři v pobaltských zemích a je možné s nimi spolupracovat na permanentní bázi. A čtvrté doporučení pro EU. EU může pomoci odstraňovat překážky. Ano, já jsem pevně přesvědčen, že směrnice o veřejných zakázkách, o které se již hovořilo, je velice užitečná věc. Odstraňuje překážky pro přeshraniční obchod a má své dopady, které je zajímavé diskutovat. Je to také otázka přístupu eh, k vojenskému průmyslu v rámci EU samozřejmě pro některé země, které příliš protekcionářky přistupují ke svému průmyslu, to bude asi trošičku obtížnější se do toho zapojit. Ale sdílení je tady velice důležité, protože Eh, je to například také eh, zajímavé v nových českých státech, kde je o tuto jednu eh, překážku méně. A já již končím, pane předsedo, a chci jen říci, že takové, takový přístup založený na ostrovech spolupráce by určitě byl velice užitečný já, když apeluji na takové regionální ostrovy spolupráce, tak si uvědomuji tři reality. Za prvé, jednotlivé státy eh, si chtějí strukturovat své vojenské složky tak, jak to považují za nejvhodnější a také se to liší region od regionu. Úspěšné sdílení se musí opírat právě o regionální specifika. Vzhledem k těmto realitám si opravdu myslím, že regionální přístup je ten nejlepší pro eh, pokročení vpřed v oblasti sdílení a účastnické země budou vojensky silnější a dá to také přístup EU eh, k větším kapacitám eh, do budoucna. Thank you, Mr. Děkuji, pan Muir, prosím. Thank you very much. Děkuji a já děkuji za pozvání mezi řečníky. Jmenuji se Graham Muir a jsem z Evropské obrané agentury. Na rozdíl od ostatních panelistů, já eh, nejsem teoretik, eh, nejsem eh, učitel, nejsem akademik, takže já jsem z agentury, takže možná budu pragmatičtější, protože nám jde o praxi. A já vám řeknu, co děláme právě v oblasti racionalizace zdrojů prostředků. Váš podvýbor určitě dobře zná naši agenturu EDA a Claude Fransanu, náš eh, eh, nový ředitel, před pár měsíci zde byl mezi vámi na výměně názoru. Jak všichni vědí, racionalizace eh, sdílení tedy prostředků, to je významné téma. Jak řekl pan generál Kolmont, to není nic nového, o tom už se mluví určitou dobu agentura mm, na tom zase nenese takovou zásluhu, že se o tom již hovoří dlouhou dobu, ale před sedmi lety, když jsme byli vytvořeni, tak my eh, jsme začali prosazovat tuto racionalizaci různými způsoby a teď se pokusím to vysvětlit eh, na základě tedy příkladu eh, našeho, eh, naší agentury a našeho eh, rozpočtu malého, jak již jsme slyšeli v minulosti, pooling and sharing, racionalizace prostředků, někdy vznikla kvůli nutnosti a často to byly akce ad hoc. Ale možná teď, o co jde, a mm, o tom hovořili i předřečníci, je e, e, to pojmout systematicky, strukturovaně, dlouhodobě. Já mm, e, zde tedy na, <laughs> zde já mm, si, já bych chtěla jenom vám ukázat, jak to, co řekli dva předřečníci, se vzájemně vylučuje. A Obrana to je e, suverénní pravomoc členských států. Členský stát jako takový rozhoduje, zdali bude racionalizovat prostředky a spojí se a s kým. A my jako agentura uznáváme, že neexistuje žádný model, žádný vzor, jak to dělat, e, který by vyhoval všem. A možná, že tady by agentura právě mohla pomoci a já se, se pokusím vám vysvětlit, jak. Za prvé, vlastně my jsme jediná agentura, která je zmiňována ve smlouvách EU. Jediná agentura, jejichž řídící výbor je složen z ministru obrany. Je tedy na ministerské úrovni. To je eh, velice specifické, což znamená, že naše agentura je unikátní institucí. A také i eh, jak si má velkou politickou váhu. Za druhé, agentura působí eh, celé škále těch vojenských kapacit, ať jsou to e, e, studie, projekty výzkumné, zb, z, e, průmyslová spolupráce, vyzbrojování a mm, k průmyslu se vrátím za chvíli. A za třetí, jak jsem již zmínil, naše eh, agentura je velice flexibilní, protože je početně štíhlá a my eh, vlastně i flexibilně řídíme naše projekty. Máme dva typy projektů. Jednak eh, je to přístup opt-out, kdy všechny členské státy se zapojí ex ofo, hleda, že by rozhodl ne. A druhý model je opt-in, což znamená dva členské státy, které zahají nějaký projekt a ostatní se mohou přidat, pokud si přejí. Co to ukazuje, je, že eh, abych použil eh, takovou metaforu, tak je to přístup à la carte. A závisí to na strategických prioritách daného členského státu, na jejich operativních požadavcích, na jejich specifických zájmech to závisí a členský stát se rozhodne, do jaké míry se chce zapojit do některých našich klíčových programů. A tento přístup ukazuje, eh, jak vypadá taková racionalizace. Tedy není to nic nového pro nás. To je to, co děláme. A další výsledek někdo eh, nás popsal jako takový evropský hub této racionalizace, tohoto sdílení prostředků. U nás to všechno centralizuje. My máme projekty, některé eh, tedy skutečně eh, eh, jsou užitečné, třeba v Afganistánu, ať jde o výcvik tedy pilotů helikoptér, nebo ať jde o tedy zneškodňování výbušnin a podobně. Takže to jsou konkrétní eh, příklady těchto společných projektů, které řídíme, anebo je to, jsou to ta evropská přepravní eh, letadla. Letouny to je další velký projekt. Někteří eh, jste zmínili také průmysl a pan doktor Valášek konkrétně zde zmínil to, že je třeba zapojovat průmysl. Ano, my v agentuře to uznáváme, to je absolutní nutnost, ale nemáme na to řešení. Víme, že musíme průmysl zapojit a před pár měsíci proto jsme i uspořádali mm, seminář se zástupci průmyslu na téma toho, jaký dopad sdílení prostředků má na průmysl třeba když nějaká skupina členských států kolektivně se rozhodne, že spojí své eh, síly, třeba pokud je o podpůrné služby, no tak eh, potom průmysl bude mít možnost eh, pod, realizovat tyto podpůrné služby, jako třeba stravovací služby. Ono se to může zdát být banální, ale pan Valašek to dobře zdůraznil. Ono nemusí nutně vždycky jít o ty špičkové eh, vojenské prostředky, vojenský materiál, špičková letadla nové generace. Ne, jde o to uspořit peníze. A mm, protože nyní naše zdroje jsou velice omezené a eh, většina těch prostředků se věnuje třeba eh, na nasazování jednotek na bojištích. A mm, další věc eh, sdílení eh, těch prostředků, to, není, to neznamená pouze zvýšenou spolupráci, i když vím, že to je téma aktuální teď, ale my v agentuře myslíme, že čím více spojujeme prostředky, tak eh, tím více i zvyšujeme naši interoperabilitu. A to je zásadní. Třeba když eh, se zamyslíte, kolik typů různých, různého vojenského materiálu máme a který není interoperabilní. A eh, že to znamená i eh, velkou, velké množství různých dodavatelů potom, se kterými je třeba spolupracovat. A mm, což znamená, mm, že vlastně vynakládáme zbytečné prostředky, které bychom mohli E, využít na té frontové linii. Dále, pokud je o naši agenturu ještě, naši ministři se sešli na řídícím výboru 23. května a požadovali nás, abychom na tomto pracovali. Jedna z věcí, kterou teď budeme dělat, je, že, a to zmínil i doktor Valašek před chvíli, a to, Pokusíme se eh, popsat ty nejlepší postupy, best practice a ponaučíme se z neúspěchu a úspěchu mm, těch eh, společných aktivit sdílení prostředků, tak abychom členským státům eh, poskytli určité náměty, co funguje a co tak nefunguje a co vede absolutně do katastrofy, ale těch asi bude málo dovolte závěrem ještě dvě, tři poznámky a to vlastně budou mé závěry. Jak jsem již před chvílí řekl, agentura se domnívá, že lze eh, eliminovat eh, určité překážky eh, tomuto sdílení prostředků tím, že se ponaučíme z úspěchu neúspěchu a že budeme Eh, šířit ty nejlepší postupy, best practice a budeme řešit eh, i takové transversálně horizontální otázky, jako je eh, závislost na dodávkách a podobně. A pokud to bude fungovat, a o tom hovořil i pan generál Coleman, to bude znamenat ale neustálou kontinuální politickou podporu z nejvyšších míst, tam musí tomuto dát impuls. My, budeme, my můžeme pomáhat pracovat na řešeních, ale závěrem bych řekl jednu věc. Agentura patří členským státům. Náš rozpočet eh, na 100% eh, financuje 26 eh, participujících členských států. My nejsme nadnárodním orgánem. Máme takzvané akcionáře, vlastně své podílníky. A my Eh, pokud máme pracovat a pokračovat na tomto, tak eh, to znamená, že eh, ta základní rozhodnutí, v čem spolupracovat a jak prostředky racionalizovat, to je v kompetenci členských států. A my máme nějaké otázky na, před, na řečníky naše? Ano, prosím. Eh, Nejprve bych chtěl poděkovat všem třem řečníkům. Něco jsem si zapsal. Přijde mi toto slyšení mi přijde jako dobrý začátek pro vypracování zprávy eh, z našeho podvýboru. Je to velmi inspirativní. Mě zaujaly zejména ty odlišné důvody nebo omezení pro eh, společné projekty. A také ty nejlepší eh, možnosti nebo nejlepší alternativy, které by mohly hm, nejlépe fungovat. Jednotliví řečníci popsali svůj pohled eh, na věc. Hovořili také o některých zemích, eh, nejvíce o těch eh, starších členských zemích, přičemž ty nové členské země jsou kolikrát ambicioznější. Můžete možná se k tomu vyjádřit, jestli souhlasíte s tím, že novější členské státy jsou ambicioznější a že například během Eh, polského předsednictví bychom mohli doufat eh, k, na nějakou, dospět k nějaké iniciativě. Nebo víte už o nějaké podobné iniciativě, která by vedla k větším ambicím eh, ze strany rady. Hovořili jste o pooling and sharing souběžně, protože to jsou dvě rozdílné věci. Jak to sami hodnotíte? Můžeme očekávat víc od toho pooling nebo od toho sharing? Nebo si, který z těch přístupů je výhodnější? A také jak pro koho? A potom mám jednu kontrolní, eh, pardon, eh, eh, konkrétní otázku na Edu. Myslíte si, že je tady nějaká evropská instituce, která by ty věci mohla posouvat kupředu a která by proto byla nejvhodnější? Vím, že ta regionální řešení mohou být prakticky vhodná, ale vždy se omezují jenom na eh, ty dané regiony, což není úplně uspokojivé, ale je potřeba mít tady někoho, kdo bude mít přehled o celé Evropě. A já si myslím, že právě EDA kterou politicky zastupuje Lady Ashton, by měla přecházet s různými návrhy týkající se strategie a budoucího vývoje. Myslíte si, pane Muir, že taková by měla být role Evropské obrané agentury? A nebo že by měla Lady Ashton nějakým způsobem změnit ten mandát? Paní Gomez? Já bych se chtěl připojit k otázce, kterou právě položil eh, Michal Gáler Já si myslím, že potírání korupce eh, v zadávání eh, zakázek je nejdůležitější, protože, jak říká pan Valášek, také to brání tomu sdílení prostředků, ale jde také o to, že jsme uprostřed eh, hospodářské krize, potýkáme se s deficity, obtížně se financuje obrana a bezpečnost. A my jako politici nemůžeme našim voličům říkat, že to všechno mají zaplatit, když nebudou věřit tomu, že to je dobře pro naše bezpečnost, ale když eh, také si budou myslet, že to je úplně skorumpované, protože například v Portugalsku jsou všechny eh, kontrakty skorumpované. A není to jenom portugalský problém, je to evropský problém protože ti dodavatelé jsou německé nebo francouzské společnosti nebo americké. A je to reálný problém, který se týká všech. A musíme to nějak vyřešit, pokud eh, nás mají eh, občané podpořit eh, svými prostředky. A mám ještě jednu otázku. Ze všech těch oblastí, které tady byly uváděny jako priority pro sdílení prostředků, o kterých hovoří zástupce Evropské obrané agentury, byly tady nějaké oblasti, kde došlo k nějakému posunu nebo ne? A které z těch oblastí by měly být prioritní v současné době? A v tom kontextu eh, chápu také výhrady týkající se suverenity, svrchovanosti. Ale nešlo by Ty největší státy eh, vyřešily ten problém, který mají se svrchovaností? Hovořím teď o Francii a Británii. Možná, že i v té dohodě Francie a Británie eh, je obsaženo zjištění, že všechny ty peníze, které jdou na jaderné zbraně, nestojí za to, nebo nejsou účelně vynaloženy. A ještě k těm zbrojním programům, které jsou postiženy finanční krizí, jaká je vyhlídka na to, že ty čínské nákupy technologií, které se, která se vyvíjí v Evropě, bude pokračovat v oblasti obrany. Kamper? Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panelistům za jejich příspěvky. Podařilo se nám eh, diskutovat celé odpoledne bez toho, abychom se zmínili o jedné instituci, která má sídlo tady v Bruselu a která sdílí prostředky, a to je NATO. Mě by zajímalo, jestli, vzhledem k tomu, že prostředky jsou omezené a snažíme se hledat úspory, eh, jestli by tedy nebylo lepší se vyhýbat zdvojování nebo překrývání se s operacemi NATO. A proto by mě zajímalo, jestli máte pocit, že některé evropské iniciativy pouze zdvojují a zbytečně znásobují to, co už dělá NATO. A jak byste to řešili? Děkuji. A já na ty otázky odpovím v opačném pořadí, než byly položeny. Hovořili jsme o sdílení prostředku. Já jsem hovořil o tom, že tady neexistuje konkurence mezi evropskou obranou a bezpečnostní politikou a NATO. Měli bychom to dělat eh, eh, lépe. Na to není eh, nadnárodní nebo organizací jako Evropská unie, protože pokud k něčemu dojde nějakým rozhodnutí v, v NATO, tak je to proto, že to ty státy chtějí udělat. Mají samozřejmě také dobré prostředky, o které se mohou dělit. Například ten projekt standardizace je skvělý. Eh, také existují velmi dobré eh, kontakty mezi vojenskými zástupci obou organizací a stejné standardy, které se používají na to se používají také ve Evropské unii, což je výborný příklad neduplikace úsilí. Také ta přítomnost sídla je dobrý příklad tím, že každá organizace, která se chce podílet na vojenských operacích, musí mít eh, nějaké standardní sídlo, což je příklad eh, OSN, ale i příklad NATO. Ten má, NATO má jedno operativní operační centrum. V Evropské unii jich je pět a žádné z nich dobře nefunguje. A bylo by dobře, kdybychom měli jedno operační sídlo nebo centrálu v Evropské unii. a aby probíhal dobře dialog mezi vojenským představiteli NATO s vojenským představiteli Evropské unie. Zapomeňte na to rčení, že je potřeba si zvolit jedno nebo druhé. Spíše jde o kapacity, to je hlavní věc. Je potřeba řešit deficity, které všechny naše země mají. Chybí nám toho hodně, zejména na strategické úrovni, a jde to nad rámec kapacit eh, jednotlivých zemí. To řešení je jednoduché. Dejte se dohromady, protože jinak eh, na to doplatíte. Poté, co mm, budeme mít ty kapacity, pro co budou využívány, Máme například Evropskou bezpečnostní strategii, kde jasně říkáme, jaké krize se nejlépe zvládají společnými silami. Takže je možné ty evropské kapacity využívat v kontextu misí OSN, jak už se to děje, podobně jako v misích NATO, což se také děje, jakož i u autonomních misí Evropské unie. A o to tady jde takže k žádné konkurence nebo soutěžení mezi těmi mezi NATO a Evropskou unii nedochází. O tom vůbec nemůže být řeč. A jedna eh, věc eh, související s Evropskou obranou agenturou je to, že během jednání konventu v této budově jsme si byli velmi vědomi toho, že potřebujeme mít něco, jako je Evropská obraná agentura, která původně neměla být na starosti pouze technické aspekty. Už jsme slyšeli velmi dobrou přenášku o tom, co má na starosti obraná agentura, ale všechno to byly technické příklady a velmi malé příklady. Vůbec to neodpovídá těm velkým ambicím, které jsme měli v té době, kdy ta myšlenka vznikla. A kdo sedí eh, ve výkonném výboru? Předsedkyní je vysoká představitelka pro zahraniční politiku a dalšími členy jsou ministři obrany. A rozhodování je jednomyslné. Takže pokud jedna země něco vetuje, tak eh, ne, není to rozhodnutí přijato, ale víme, že to se musí měnit, protože některé země například jsou ochotné zajít, i do něco dále než ostatní. A zase je to na nás v Evropě se rozhodnout, jestli chceme naplnit naše očekávání a naše ambice a jestli chceme využívat nástroje, které máme k dispozici pro ty účely, pro které jsme je schválili. A ještě poslední věc. To je otázka pana Galera, ten rozdíl mezi pooling a sharing. Já bych tomu přidal ještě specializace, to je také trochu jiný aspekt. Je to jakési, jaký trouhelník. Pooling je velmi dobrá věc, vytváří to výhody, určitý prospěch, ale bude to zahrnovat i určité sdílené prvky a poté, když už jsme se vzájemně tak blízko, tak to znamená, že budeme mít stejnou kulturu, stejný přístup. A rozhodně to nemá žádný vliv na vaši svrchovanost, když se rozhodnete, že se o něco podělíte, protože jste v klubu stejně smýšlejících. A můžete se na určité věci specializovat, bez toho, aby vás to nějak poškodilo. Ale potřeba říci, že se nebudeme specializovat na národní úrovni protože každý národ má právo veta a to by mohlo vést k problémům. Takže ano, pooling, sharing a specializace je jakési trio a každá z těch věcí přináší něco jiného. A propojeně to může vést k dobrému systému. Podílení a sdílení se o zdroje. ale měli bychom eh, to neuspěchat. To, co je nejvíce slibné, jsou eh, ty regionální ostrovy spolupráce, což je naprosto v pořádku. Pokud je to ten krok pro tuto do, dobu, tak eh, proč ne? Je to naprosto v pořádku, ale musíme mít na paměti, že to samo o sobě nestačí a že musíme jít ještě dál a řešit ty strategické mezery, což je dlouhodobější věc, ale já si bohužel myslím, že tolik doby, tolik času už nemáme. Možná v době jugoslávské krize tomu tak bylo, ale my musíme si uvědomit, že doba už vypršela, nebo čas už vypršel a je potřeba jednat teď, krátkodobě. Next, please. Děkuji. Eh, dovolte, abych eh, to vlastně převzal tam, kde to eh, přerušil tady pan kolega generál Coelen. Budu hovořit o tom pooling, sharing a dalších aspektech, které jsme tady probírali dnes odpoledne. V principu co chceme. To je prostě eh, sdílení eh, založené na kapacitách a Libie velice jasně dokazuje, že potřebujeme mít eh, jasně dané kapacity a země, které tady působí, by měly postupovat na stejné bázi. A mělo by to být samozřejmě výhodnější, než kdybyste postupovali jednotlivě ale současně to také je tak prezentováno, že chceme nějaké další peníze, které by se na toto věnovaly, ale to není eh, ten případ. 50 eh, procent například v případě Lotyšska a prostě není tady žádné, nejsou tady žádné nové peníze, žádné další peníze. A asi eh, nejlepší postup, jak na to jak se na to podívat, je postupovat eh, sekvenčně. Podívejme se na kapacity, které máme teď. Eh, podívejme se, jak je chytřeji využívat eh, ve střední Evropě. Například vidím tři, čtyři země, které vlastně používají stejný simulátor nemůžeme mít jen jeden a sdílet ho. Představa je taková, že by se dali dohromady, že by se vytvořily společné Eh, společná aktiva, což by ušetřilo peníze a ta ušetřené peníze ty potom samozřejmě umožní eh, pořídit nové eh, kapacity. A já tady souhlasím s panem generálem, že tady jsou různé konfigurace, protože různé země potřebují také pořídit různé, různé věci. Vynikající otázka se týká NATO. Děkuji vám za to. Já samozřejmě nijak nevylučuju na to, já jsem o tom nehovořil, protože si myslel, že k tomu není vlastně moc co ještě dodat. Ale abychom eh, to schrnuli. Já souhlasím tady s panem generálem, že tady instituce bez sporu mohou udělat hodně, eh, jsou komplementární, přinášejí další sílu. Eh, na to samozřejmě Eh, má vynikajícně naplánovaný obraný proces na bázi dotazníků, odpovědí, pracuje velmi efektivně, zejména z hlediska sdílení, eh, poučení, eh, zkušeností a také v případě identifikace různých regionálních příležitostí NATO ve svém obraném plánování také bere v úvahu i regionální aspekty co konkrétní regiony mohou mít společného na regionální bázi. To je také velice užitečné, když eh, uvažujeme ve větší dimenzi než pouze v rámci jedné eh, země z hlediska sdílení. Takže tady různé instituce mohou různým způsobem eh, přispět a bez na to je velmi důležité z hlediska také sdílení. Čili v některých případech, eh, pravda, dochází i ke zdvojení, ale někdy je takové zdvojení dokonce i užitečné. Otázka korupce. Já tady zcela souhlasím s tím, co řekla paní Gomez ehm, eh, korupce vlastně představuje 2%, eh, eh, které se vlastně, když vezmeme ty 2%, které se věnují z HDP na obranu, a když eh, vlastně zvážíme, jakou část představuje korupce, pak vlastně vidíme, jaká část byla z těchto peněz vlastně odcizená, odstraněna. A já myslím, že tady jsou věci, které EU může udělat v tomto tématu. To samozřejmě bych ponechal spíše na vás, ale je také otázka, co v této věci může udělat NATO. to a e, na to například může používat peníze e, ve svém financování a země, kde není jasný a velmi čistý způsob veřejných zakázek, těm může e, peníze vlastně tady stáhnout z toho společného využívání. A poslední otázka. Omlouvám se, když jsem nemohlo odpovědět na všechny otázky. Může být sdílení také součástí evropské agendy? Já myslím, že jednotlivé země představují asi eh, různé skupiny států, nové členské státy, staré členské státy. Můžeme si země rozdělit podle těch odlišností a specifik, které eh, mají a eh, zvažovat, jaké podněty jsou pro ně zajímavé, aby vstoupili do procesu stále spolupráce mm, Myslím, že také otázka poučení eh, vyvozeného ze starších eh, eh, zkušeností možná není, nebyla v mém projevu zcela vyčerpávající, dalo by se jistě dodat ještě další věci. Jsou tady bezesporu skupiny Eh, eh, severské země, pak je tady určitě dvojice Francie, eh, Velká Británie, ale dokonce i oni přece potřebují také sdílení kapacit. Mnoho středoevropanů, bez zesporu Češi a Slováci, se takto orientují. Pak jsou tady někteří další, kteří o této možnosti sdílení ještě příliš Ehm, neuvažovali a kteří tady jistě mohou ještě uvažovat. Eh, určitě třeba také eh, Portugalsko, případně Rumunsko mají ještě možnosti o otázkách sdílení dále přemýšlet. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panelistům za velice profesionální diskusi, která tady proběhla v našem podvýboru. Jak asi víte, až do posud, když se na to podíváme, tak asi toho sdílení ještě mm, nebylo příliš mnoho. Asi největší příklad sdílení je právě příklad spolupráce mezi Francie a Velkou Británií, což je ovšem specifický příklad a bylo by velice obtížné to nějak Eh, generalizovat. V každém případě ale to dává smysl a regionální přístup rozhodně dává smysl. Eh, potřeba eh, mít stejnou kulturu. Ano, to je bez zesporu důležitá podmínka. Uvedli jste příklad, kde Francie a Velká Británie ehm, prokazují, že mají e, za celé ty e, dlouhá desetiletí mnohem více společného než s jinou zemí, ale například Belgie a Rumunsko. Ty jsou možná v podobné e, kategorii, možná Belgie nad Rumunskem, ale víceméně jsou ve stejné kategorii. Ale dělí nás celý kontinent, jsme na opačných koncích tohoto kontinentu a máme velmi odlišné tradice. Čili opět se tady dostáváme do té otázky regionu. E, také se děje to, že nás trápí vnitřní problémy a zcela ignorujeme e, tu potřebu zůstat v kontaktu s dalšími členskými státy, a to dokonce i v rámci jednoho regionu, abychom měli alespoň podobné, podobného společného jmenovatele v přístupu k situacím. Francie, Velká Británie určitě jsou konfrontovány se situací eh, v Libii a proto sdílejí celou řadu věcí ve společné operaci eh, proti Kadáfiho silám. Ale pro nás v naší oblasti Rumunsko, Bulharsko, Řecko, další země na západním Balkáně nebo když se posuneme i trošku na sever, tak eh, Maďarsko, co vlastně my tady můžeme udělat? To je důležité. My se musíme prostě nově zaměřit, eh, nově, eh, nově vlastně tu pozornost nejvyšších představitelů těchto zemí nasměrovat právě na tu potřebu, pokračovat v této věci, věnovat pozornost všem těmto aspektům. Tady v příloze Eh, kterou jsme všichni dostali. Eh, tam se to vlastně eh, zastavilo v roce 2010, ale ono se to vůbec od té doby nezlepšilo, dokonce se to možná v některých směrech zhoršilo. A já nechci hovořit o tom, že je to velice těžké pro mm, určitou zemi, kde vláda se obrací na menšiny ehm, žijící v jiném státě, které jsou stejného etnického eh, původu. No, Jestliže toto je správný postup, a já si myslím, že to správný postup je, eh, pak jsou tady určitě eh, další možnosti a my musíme konkrétně přemýšlet, co můžeme udělat na politické úrovni, abychom pozornost soustředili Eh, především ze strany obyvatel, protože pak ti obyvatelé ovlivní své vůdce. Alespoň minimální pozornost se musí věnovat obraně a to tady někdy chybí. A také to musíme brát v úvahu. Když hovoříme o regionech, eh, musíme brát v úvahu velmi vážně eh, zvláštnosti specifika jednotlivých regionů. Myslím, že jak NATO, tak EU, obě tyto organizace ztratily schopnost mobilizovat eh, své členy, aby eh, udržovali určitou úroveň obrany. A to myslím, že je také hodno zmínky. Děkuji. Děkuji, pan Muir. Děkuji. Já myslím, že tady byly čtyři otázky, které se obracely přímo na mě. A pokud jsem nějakou zapomněl, tak mi to promiňte, případně mi to připomeňte. Začneme otázkou, která se týká NATO. Máte naprosto pravdu. A já jsem to měl uvést. Já jsem to prostě uh, vypustil, ale je to tady v mých eh, poznámkách. Promiňte mi to. Eh, v EDA velice úzce spolupracujeme s NATO, především protože potřebujeme zajistit eh, komplementaritu naší práce. Celá řada eh, našich zemí jsou přece členové NATO. A to také bylo zmíněno, že prostě celá řada našich kapacit jsou k dispozici NATO na EU. Zejména Eh, máme, eh, máme v Monsu například kancelář Shapeu, nemusíme kvůli tomu přes oceán, velice, velice důležité zdůraznit eh, také jednu věc. Nejde jenom o to odstranit zdvojování aktivit, ale také zabránit tomu, aby tady byly mezery. Asi to nepřekvapí, protože máme většinu stejných členů. Oblasti, Eh, které jednak v NATO a jednak v EU byly identifikovány, jsou vlastně oblasti, které jsou velice totožné. Obě organizace zdůrazňují, že eh, toto není soutěž, soupeření, je tady dost prostoru pro spolupráci. A jde právě o to, co je možné udělat lépe kolektivně než individuálně. To není soupeření, to není závod. Eh, je třeba k tomu přistupovat eh, logicky, konzistentně. A další otázka. Paní Gomez, eh, já možná nejsem zcela ta správná osoba, které by se otázka Číny měla položit. Já jedině, co mohu říci, je, že my v agentuře nemáme čínský, čínské pracovníky a průmysl, eh, se kterým my jednáme, je evropský vojenský průmysl a akcionáři eh, těchto podniků. Máme otevřenou politiku eh, vůči tomuto průmyslu a nejsme Eh, si vědomi eh, něčeho takového, že by Čína přebírala a snažila se získat tyto technologie. Otázka tady zní, jaké jsou priority. Nepracujeme ve vaku. Máme eh, plán rozvoje kapacit, který se opírá určité ehm, katalogy požadavků, katalogy podmínek, o kterých se také již hovořilo dříve. A máme celou řadu priorit v rámci plánu rozvoje kapacit. Jsou s tím spojené určité iniciativy, které se rozvíjejí. A já bych řekl, že to je vlastně ta naše taková Bible, protože eh, je třeba, aby tady byl ze strany členských států zájem o, o daný projekt, aby se takový projekt mohl eh, rozvinout. Celá řada iniciativ sdílení probíhaly v rámci eh, eh, agentury a mohu uvést jeden příklad. To je flotila letecké přepravy, což je velice důležité vytvořit takový letecký most pro usnadnění přepravy v případě různých eh, misí. Myslím, že tady byla ještě jedna otázka od pana Galara eh, týkající se úlohy Katrin Eštonové. Jak víte, Katrin Eštonová má vlastně trojí úlohu. A ta třetí úloha, kromě toho, že je vysokou představitelkou eh, a místo předsedkyní komise. E, ta třetí e, úloha je právě vůči e, agentuře. A ona předsedá naše naší správní radě. Je tedy plně zaangažována na naší práci, pravidelně informuje ministry, pravidelně formuluje doporučení naší práce, což samozřejmě vyžaduje také souhlas i podporu ze strany ministrů má tedy velice důležitou úlohu. A to, že právě má tuto trojí úlohu, a to hovořím teď čistě osobně, eh, vyjadřuji osobní názor, to si myslím, že je eh, zásadně důležité a je to také velmi prospěšné, protože my v agentuře také nejsme opuštěný ostrov. My velice úzce spolupracujeme s komisí v celé řadě e, otázek a oblastí, například v oblasti synergie e, z hlediska vojenského a právě proto je důležité, že Katrin Eštonová, která je také e, místo komise, usnadňuje takový dialog a Eh, tím je eh, také usnadnění například eh, zabraňování kongesce v letecké dopravě a další aspekty. Ona je právě tou zárukou, že příslušní ministři jsou informováni o našich prioritách, o tom, co děláme a mohou nám poskytnout politickou podporu. Thank you. And Děkuji. Jenom pár posledních ehm, ještě eh, bodů od eh, kolegy Bele a pana doktora Melinka. Ano. Abych zareagoval na paní Gomez, eh, pokud jde o tu korupci a to já možná jsem příliš velký cynik, protože se hodně zabývám touto tematikou, ale když se zeptáte lidí, v místě, třeba ty, kteří pracují v loděnicích, tak když se zeptáte, zdali si myslí, že je dobré, aby se stavěly lodě tam a tady tedy si myslí, že jejich politici eh, jak si s tím zachází eh, korektně nebo ne s těmi zakázkami, tak oni vám řeknou, nám je jedno, a to jde napříč tedy celým spektrem, ale takže ty zájmy asi nejsou eh, zájmy, které se řídí tedy otázkami bezpečnosti. Jsou to jiné zájmy, podle kterých se ta výroba to, těch lodí třeba přesouvá z různých lodinic. Korupce je problém všech veřejných zakázek a tady eh, je to eh, je to velice citlivé. Potom pan Gáler eh, starší a staré a nové členské státy, míra jejich ambicí, tady jsou aktivnější ti či oni. Možná, že ano, třeba když se podíváte na Švédsko, tak ano, je aktivní, ale uh, je to strukturálně nerelevantní pro evropskou obranu. Je to významný politický symbol tam, ale vojenský je řečeno, to je jedno. A mm, co je takové legrační, když když řeknete, že počet eh, těch eh, činností pooling, sharing třeba, tak tam je Velká Británie, která je nejvíce aktivní, když je jinak velice opatrná, tak ale je nejaktivnějším členským státem, kterému jde o racionalizaci. Eh, takže těžké je tady nějak paušalizovat a říci, a popsat to tedy nějak zjednodušeně. A Polsko vlastně eh, se etabluje jako regionální lídr. Eh, středně velká země to je, která se snaží o mm, to být vojenským lídrem v regionu. To je zajímavý vývoj. Eh, teď bych chtěl trochu spochybnit tu premisu, že pooling a sharing přímo vede k úsporám. To je milná premisa. Pooling a sharing především, a to je třeba mít na paměti, pooling a sharing především znamená investice. Nejprve musí každý položit peníze na stůl, než se nějak zhodnotí. A to platí pro reformy obrany v členských státech. Oni si myslí, že mohou transformovat eh, to eh, tím, že do toho nic nevloží. To ne. A tudíž, aby to sdílení prostředků, pooling a sharing byly udržitelným projektem, jak je řekli předřečníci, tak tam potřebujeme zapojit průmysl. Jde o dlouhodobá řešení. To nejde o e, nějaký typ vojenského materiálu, který máme pouze teď. Ne, třeba se na to podívat z dlouhodobé perspektivy a vyvíjet věci společně a pak se ušetří protože my teď e, nás hodně stojí interoperabilita. To je další slovo důležité pro mm, podniky, pro firmy, které často vyvíjí věci, které nejsou kompatibilní mezi sebou a k NATO. Velice dobře to řekl pan Kempel. Ano, NATO je významným hráčem při budování vojenských kapacit. Jediná věc, kterou bych podotkl, že tady je takový přirozený limit, eh, taková limitace, kterou NATO má, na kterou naráží protože na to nemá průmyslovou politiku, nemá technologickou politiku. To je to, co my máme, alespoň pokud jde o civilní sektor a můžeme to rozšířit i do vojenského sektoru a tak dále. Takže to je takový přírodní limit, eh, eh, třeba mm, když jde o nějaká inovativní řešení a Eh, třeba, eh, když si klademe otázku, zdali třeba ten evropský vývoj by nějak nemohl přispět eh, k tomu, co se děje na to, tak tady to je, na to se naráží, na tento limit. Mm, mě ta vaše otázka zaujala, pane Galere, protože někdy zapomínáme, že v Evazii Nečinnost je tedy takovým významným rysem a eh, máme malé země, které eh, nevynakládají prostředky a nemají ani žádný impuls, aby inovovali, protože eh, za sebou nenesou tedy to dědictví nějaké té mm, minulé doktríny. A my tedy snižujeme výdaje a potom máte e, lidi, kteří se snaží nalézt nová řešení e, za menší peníze. Ale my tím se omezujeme. Tady se chováme krátkozrace, protože lidé mm, se e, snaží hájit své vlastní zájmy a nemají žádný zájem na tom, aby se chovali inovativně. Když se podíváte na země, mm, které nemají eh, za sebou žádnou takovou minalost eh, a mají eh, velkou motivaci třeba inovovat. Třeba Izrael má velkou motivaci se chovat kreativně. A asi nejhorší situace je, by byla, kdybychom měli kdybychom se snažili tedy redukovat výdaje a Eh, neměli ale novou vizi. Je třeba, abychom mm, snažili se eh, eh, prosazovat inovace především a mm, snažili se měnit vojenské instituce. A možná to je taková záludná situace, protože politici vůbec eh, nechápou, o co jde. Oni eh, delegují eh, to know-how vojenskému sektoru a průmyslu a vojákům. Třeba francouzský příklad tady je relevantní. Když se podíváte na 50. léta, náš přístup k vojenským výdajům byl konzervativní, kdy jsme hodně tedy spolehali na Spojené státy a když se zeptáte lidí z průmyslu nebo z, ze štábu, tak mm, zdali by chtěli tedy eh, sami, abychom produkovali, nebo a, abychom tedy e, eh, se chovali jako v, minule, v minulosti, ale generál de Gaulle tehdy přišel s novou vizí. A mm, my bychom tedy měli se snažit nalézt novou vizi tady na evropské úrovni a na paní Gomez. I můžeme sdílet stejnou vizi vůči myslím třeba Afganistán, eh, Francouzi a Němci mají společnou vizi operací tam a to není defensivní pozice, ale taková inovativní. A za druhé, do, dodavatele. Průmysl často je ve stavu monopolu, ale my zde máme bilaterální monopoly. Jednak a my musíme tedy eh, otevřít ta pravidla hry a eh, ta směrnice, o které rozhodl eh, Evropský parlament, je dobrá směrnice, protože zavede větší hospodářskou soutěž, konkurenci a tak snad i to nám pomůže překonat dědictví minulosti. Děkuji. Ještě poslední slovo, jenom bych chtěla zareagovat na to, co řekl pan Mölling. Možná v některých zemích, třeba v Německu asi, mm, tam občané nejsou si toho tak vědomi, eh, tak, toho problému s dodávkami, eh, se zakázkami v oblasti obrany. Ale v mé zemi ano, tak tam protože eh, i jeden z důvodů, proč jsme se ocitli v té krizi, je korupce, především v oblasti obrany zakázek v obraně. Třeba jsou to ty ponorky, eh, které jsme koupili z některých německých loděnic a tady je třeba plnit pravidla a musí to plnit eh, tedy Německo, Portugalsko a i Řecko. Teď my jsme eh, podepsali umluvu OSN boje proti korupci, máme zde umluvu OECD proti uplatkářství a potom máme zde pravidla jednotného trhu, která často se porušují kvůli korupci. Eh, protože eh, v případě mé zemi je to schováno tedy v těch offsetech a mm, mm, zde, když potom chceme přesvědčit veřejné mínění, že potřebujeme peníze, no tak to nejde. Mm, a tady jde o soukromé podniky, soukromé loděnice, to je jedna věc, <laughs> ale tady jde o stát, protože to je stát, který je tím zadavatelem tady eh, eh, eh, jde o státní úředníky, o stát, který je skorumpovaný, ne o ty podniky. A to je důležité pro náš kredit. A, a na to se snaží bojovat s tímto problémem, a ne Evropská unie. A mm, toto podle mě musí být ústředním tématem debaty o pooling a sharing, protože my potřebujeme peníze a občané musí pochopit, že ty peníze budou dobře vynakládány a že se s nimi nebude mrhat a že to půjde na ty eh, vojenské kapacity, které potřebujeme. Děkuji a mm, chtěl bych poděkovat všem panelistům za to, že přišli a já myslím, že všechny tyto informace určitě budou velice užitečné pro naši zprávu z vlastní iniciativy o dopadu finanční krize na rozpočty na obranu v členských státech. Děkuji za váš čas a informace, které jste nám poskytli, byly velice cené. Tím končím slyšení. Děkuji.